Ano, tak kvůli vzdělávání dětí migrantů. Dávám slovo zpravodajce. Zpravodají. Arvoisa puhemies, Euroopan unionin... E- Děkuji, pane předsedo. Etickým úkolem Evropské unie je zajistit, že každé dítě, včetně dítěte migranta, má právo na řádné vzdělání. Každé dítě musí mít možnost chodit do školy. A při nejmenším v prvních letech to musí být bezplatné a povinné. Děti musí dostat vzdělání, které jim rozšíří znalost o světě a také jim poskytnou stejné příležitosti, dají jim nástroje, které potřebují k tomu, aby na sebe mohli vzít sociální odpovědnost, aby mohli vyrůst plnohodnotné členy společnosti odpovědné členy společnosti. Vzdělávání dětí a orgány, které odpovídají za vzdělávání, musí zohlednit to, co je nejlepší pro dítě. A tady samozřejmě hrají velkou roli rodiče. Nicméně škola a společnost obecně musí podpořit rodiče při výchově dětí, aby se zajistilo, že děti budou ve škole prospívat a vyrostou z nich dobré lidské bytosti. Mě dělají velké obavy statistiky, které se týkají dětí migrantů. Na některých místech nebo v některých zemích je pro ně velice obtížné chodit do školy. Prostě to nezvládají. V některých zemích jsou speciální školy pro migranty. Jsou v podstatě oddělení od zbytku společnosti. A v některých oblastech se dokonce ostatní rodiny odstěhovaly aby jejich děti nemuseli chodit do stejné školy jako děti migrantů. A to je skutečně politování hodné. A v podstatě to vešlo, vedlo k situaci, kdy úroveň vzdělávání a prospěch dětí migrantů byly skutečně na špatné úrovni. Hodně se v těchto školách také střídají učitelé. Proti tomu musíme bojovat. Musíme zajistit, že vytvoříme takové podmínky, za jakých bude možné, aby se děti migrantů integrovaly do společnosti. A školy také musí mít dost zdrojů. Tady mluvím o lidských zdrojích, ale i zdrojích finančních. Kromě toho musíme zajistit, že budeme mít odpovídající výchovu učitelů a učitelé se také musí průběžně vzdělávat, aby byli schopni zvládnout problémy dětí migrantů. Musíme k tomu přistupovat holisticky a potřebujeme specifické zdroje, abychom zajistili, že učitelům se dostane řádné odborné přípravy a celý systém vzdělávání bude odpovídajícím způsobem fungovat. Samozřejmě toto jsou věci, o kterých rozhodují samotné členské státy, ale i na evropské úrovni prostřednictvím systému koordinace musíme být schopni podpořit členské státy a pomoct jim řešit tyto otázky. A cílem je zajistit, že i děti migrantů se budou schopní zapojit do společnosti na základě řádného vzdělání. A tak budeme moct bojovat proti segregaci migrantů. Samozřejmě izolace a segregace často vede také k nezaměstnanosti, ke zločinu a k dalším jevům, které si nepřejeme v naší společnosti. Z pohledu interní migrace Evropské unie je skutečně znepokojivé, že lidé se někdy nechtějí přestěhovat do jiného členského státu, nechtějí tam odjet za prací, protože není možné zaručit, že jejich dětem se dostane žádného vzdělání v jiném členském státě. A proto v případě interní migrace v Evropě musíme věnovat větší pozornost i této záležitosti a musíme zajistit, že každému dítěti se dostane řádného vzdělání, protože děti jsou naše budoucnost. Děti jsou nejcennější zdroj, který máme. A musíme se o ně zasadit dnes, ne zítra. Musíme sdílet všichni stejný koncept. Každé dítě si zaslouží řádné vzdělání, řádnou budoucnost. Mnohokrát děkuji a nyní si vyslechneme komisi. Pane komisaři Verhogene, máte slovo. Dámy a pánové, já vítám tuto zprávu z vlastního podnětu. A chtěl bych zejména ve jménu mého kolegy Jana Figela poděkovat panu zpravodaji z kulturního výboru. Evropská komise si myslí stejně jako vy poslanci, že většina členských států z důvodu, že nám roste eh, počet eh, dětí s migračním zázemím, bude muset čelit velkým výzvám, co se týče vzdělávání. Vzdělávání je centrálním problémem v integračním procesu. Získávání kvalifikací je nezbytné. Nezbytné, když eh, chceme mít zajistit budoucnost našich občanů ve znalostní ekonomice ve společnosti, která stále více podléhá hospodářské soutěži. Důležité je, že zde musíme mít základ vědomostní, základ, který umožní lepší porozumění mezi jednotlivými skupinami. V současnosti máme ovšem velké problémy u školáků s migračním zázemím v Evropě. Děti migrantů musí čelit dvojím výzvám. Jednak mají dostatečné znalosti z jazyka hostitelské země a jednak mají nízký socioekonomický statut. Mnoho těchto de- dětí potom má horší školní výsledky než děti hostitelské země, častěji přerušují školní vzdělání a mají také menší podíl zastoupení na vysokých školách. Proto zúraznuji, jak důležité je naučit se jazyku hostitelské země a jak je důležité právě toto podporovat. Zároveň je ovšem důležité podporovat jazyk a kulturu původní země migranta. Důležité je také sou, účast na školním vzdělávání. Tímto způsobem je, lepší, je možné vylepšit stupeň integrace a odstraňovat sociokulturní nevýhody. Učitelé musí mít nutné kvalifikace pro to, aby mohli splňovat úkol výuky v multikulturním prostředí. Proto je tedy důležité dbát o odbornou přípravu a vzdělávání učitelů. Jsem rád, že v této důležité otázce máme takovou velkou míru schody. Shodneme se jistě i na tom, že nyní jde o to, abychom dokázali realizovat naše dobré záměry, abychom dokázali skutečně zlepšit možnosti vzdělávání dětí migrantů. Zde chceme podpořit členské státy, aby zajistili dobrou úroveň vzdělávání pro všechny a zároveň aktivně zabraňovali socioekonomickému vyloučení dětí migrantů. Chceme podpořit členské státy, aby zvládly těmto rozm- tyto rozmanité výzvy, aby tak dokázali učinit multikulturní společnost ve svou výhodu. Obsahy a Organizace školních systémů je samozřejmě zcela v kompetenci jednotlivých národních států a komise nemůže do těchto kompetencí zasahovat. Musím ovšem říci, že úspěšná integrace dětí migrantů je něco, co se týká Evropy jakožto celku. Je zde mnoho věcí, které se můžeme naučit jeden od druhého a jsme si jistí, že vaše stáva představuje důležitý krok k tomu, aby se ukázalo, co se může konkrétně stát v této oblasti a jakým způsobem můžeme v této oblasti členské země konkrétně podpořit. Děkuji. Děkuji, debata je u konce a hlasovat budeme zítra. Prezentaci rapport a nyní nás čeká krátká prezentace zprávy Valean o provádění směrnice o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků volně se